haben heute Morgen... Dobré ráno, dámy a pánové. Dnes eh, ráno hned na začátku máme na programu hlasování ohledně zprávy Marka Skory, uznávání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU. Ještě než zahájíme rozpravu, dostane slovo Marko. Prosím. Děkuji mnohokrát, Doris. Chtěl bych eh, pouze poděkovat sekretariátu za odvedenou práci. Děkuji panu doktoru Fontaninimu. Eh, já eh, sám jsem na tom odvedl společně se stínovými zpravodaji mnoho práce, abychom podpořili dobrovolnictví. Děkuji za slovo. Dobrá, říká paní předsedkyně. Tak tedy jdeme hlasovat. Máte, předpokládám, všichni své hlasovací kartičky. Jdeme na to. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To budeme kontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 10 pro 11 proti zamítnuto. 29, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. 30, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 31, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 32, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 39, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola, zahajuji hlasování.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 Kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 pro, 9 proti, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 46, to bylo staženo. 47, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 49, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdržel se,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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 59. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 60, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 69. 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahajuji hlasování číslo 69. Končím hlasování. 12 pro, 14 proti, zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 71, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 76, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdržel se a kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 11 pro, 14 proti, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 80, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 10 pro, 16 proti. Zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 86, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 87, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 56, kdo je pro? Nebo ne?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 Kdo je pro? Marko, co ukazujete? Jste pro nebo proti? Pro, dobře. To by mě zarazí, kdo je pro. Proti, zdržel se, přijato. Teďko tady číslo 96, kdo je pro. Proti, zdržel se, přijato. 97, kdo je pro. Proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Kompromis 5. Končím hlasování. 18 pro, 9 proti. Přijato. 104, kdo je pro? Proti? Vy jste pro. Dobře, přijato. 106, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 107, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 109, kdo je pro? Proti? zdržel se. Zamítnuto 110, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 111, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 112, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 113, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se. No, to radši zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 9 pro, 13 proti, zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato.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 Ještě jednou. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď kam? 14. Ano. Ano, 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. No, radši kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 11 pro, 16 proti. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ještě jednou. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 14 proti. Zamítnuto. Tak to bohužel je. 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 13 proti, přijato. 23, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 24, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 25, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato číslo 1, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Teď tady máme návrh u mě tady stojí teď u Emplu všude plus. A i od zpravodaje. Má s tím někdo problém? Je někdo pro, proti kterým? 8 a 17. A pan Migalsky, co chcete překontrolovat? Eh, my vlastně u mnoha těch návrhů nevíme, jestli jsme pro nebo proti. Dobře, tak jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi. Přijato, dva, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, tři, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, čtyři, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, pět, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, šest, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, sedm, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato, osm, kdo je pro? Kontrolu?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 proti, zdrželi se, přijato. 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pa- 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jož, už kontrolu. Dobře, zahajuji, kon- zahajuji. Ne? Dobře. Tak 16, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 17, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Závěrečné hlasování, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Gratulujeme. Helga říká, že to bylo trošku cvičení, taková rozcvička po ránu, protože ráno někteří jste necvičili, takže já se musím o vás postarat, abyste si to vynahradili, že ano. Takže tím končíme hlasování. Doufám, že zde ještě někdo třeba zůstane a že ne všichni utečou, jak když střelí do vrabců. Zejména paní Paliadeli. Doufáme, že tu zůstanete. Povídám. Doufám, že tu zůstanete. Nezůstanete? Tak nic. To byl samozřejmě vtip. Tak, teď začneme, zahájíme slyšení ohledně definování budoucích kulturních a mediálních programů EU. Jde nám tedy o kulturu, média, tvůrčí průmysl. Ráda zde u nás dnes ráno vítám, ale prosím, utište se. Ti, kteří chtějí odejít, nechť odejdou v tichosti a bez hlučení. No, naschledanou s Bohem a šáteček. Tak. Jsem moc ráda, že sem eh, přišli někteří odborníci, šéf Senior Europa, pan Valery Caruso, ten sedí tady u nás vepředu. Vítáme zde také Olafa Zimmermana, šéfa eh, Německé kulturní rady. Pak je tady profesor eh, David Hesman-Dalk, Má, to je šéf Institutu komunikačních studií a profesor médií a hudebních průmysl eh, z University of Leeds eh, v, eh, ve Velké Británii. A pak tady máme pana Radu Mihelianu, honorárního šéfa výběru filmu ceny Lux. A ten tu asi zatím není. Dobrá. Ale jistě brzy přijde. Chci upozornit na organizaci dnešního dopoledne. Chtěli bychom provést jednu, jedno kolečko projevu odborníků, každý na 10 minut, pak dám slovo kolegům, pak bude možnost eh, mít jakousi otázku, eh, jakousi kolečko otázek a odpovědí, potom dostane slovo rada a komise pro komentáře. Za radu tady máme Hanse Kristiana Kristensena a za komisi pana šéfa pro kulturu a média, je to pan Vladimír Sufa. Kolegové a kolegyně, toto dnešní slyšení bylo uspořádáno, protože jsme žádáni o to, abychom diskutovali nad novými programy, abychom je případně pozměňovali a abychom je dříve nebo později také odsouhlasili. Jmenuje se to trošku jinak než v minulosti. Je to program, eh, který je pojmenován podle kultury a tvůrčího průmyslu, což ovšem neznamená, že ten pro nás důležitý mediální program zmizí, ten tam zůstane, jenom není v nadpisu. O tom samozřejmě také lze mluvit. Jednoznačně zde jsou problémy s tím termínem Creative Industries, eh, tvůrčí průmysl. Eh, my musíme zajistit proto nějaký rozpočet a ptáme se tím pádem, jakým způsobem u toho tvůrčího průmyslu můžeme něco ovlivnit těmi málo penězi, které na to máme a jak na tom budou ty mnohé kulturní iniciativy, zejména regionální povahy, které samozřejmě hrají v našem kulturním životě obrovskou roli a které si zaslouží, abychom se jimi také zabývali. Takže eh, v mnoha našich, eh, ve všech našich členských státech probíhá intenzivní diskuse, je zde mnoho obav a to dnešní slyšení nám má trošičku ukázat, v jakém stavu se tyto diskuse nacházejí, jakým způsobem se vyvíjejí a jaké jsou hlavní obavy. Doufáme samozřejmě, že i ze strany komise budou některé tyto obavy jaksi vyřešeny. Včera jsme se v souvislosti s jiným programem dozvěděli, že Eh, respektive nás eh, včera začali uklidňovat a já jsem říkala, podívejte, já nechci, abyste mě tady uklidňovali, já chci radši, abyste rovnou na začátku připravili řádné podklady, tak abychom se my nemuseli začít obávat vůbec. A dnes doufáme, i další naše obavy budou jaksi upostraněny, a budeme se snažit eh, společně veškeré zbylé problémy eh, v tomto výboru společně s radou a komisí vyřešit, poskytovat komisi a radě eh, rozumné poznámky, tak abychom ve finále měli ten program, který všichni chceme. A doufám, že s těmito programy budeme mít všichni dobré zkušenosti ve finále a že ten program nebude jaksi zatížen příliš mnoha, řekněme to takhle, příliš mnoha hospodářskými zájmy, protože zájmy kulturní nejsou vždy hospodářské, ekonomické, mají spíše jiný charakter. Dobrá, a tím tedy končím svůj úvod. A ráda zde vítám prvního odborníka, kterému teď předám slovo. Jsme rádi, pane Karuzo, že jste u nás a máte slovo na 5 až 10 minut. Jedná se tedy Eh, šéf programu Cinema Europa, kteří nám pomáhají eh, s cenami Lux. Pomáhají nám s, eh, také s výběrem těch 27 mladých lidí pro Venice Days Benátské dny. Takže děkujeme ještě jednou, že jste tu. Prosím, pane Karuzo, máte slovo. Voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám. A děkuji také výboru, kulturnímu výboru za toto pozvání. Je to pro mne skutečně nesmírnou ctí a potěšením. A ještě než začnu, tak chci říci, že před prezentace programu Media Mundus je eh, pro mě eh, rovněž eh, z odpovědností, kterou jsem se rád zhostil. Snažil jsem se vytvořit určité schrnutí těch eh, nejzajímavějších eh, návrhů, které se objevily, když jsem tedy konzultoval s těmito organizacemi, které tu zastupuji. A chci s vám sdělit eh, několik takových zajímavých informací, které se týkají budoucího řízení a fungování a financování těchto organizací budeme mít asi miliardu a půl eh, spotřebitelů, tedy cílových eh, spotřebitelů. Ehm, budeme mít eh, obrovské množství mobilních zařízení, ať už jsou to telefony nebo tablety. Ehm, a v roce 2013 se, se prodaly asi 3 miliardy mobilních zařízení a přitom Eh, samozřejmě, že audiovizuální eh, produkty a díla se eh, objevují na internetu a jsou tam přítomny v podstatě prakticky pořád. Není to už jenom televize. A to slovo smart je něco, co nás bude provázet teď už neustále, ať už je to smartphone nebo smart televize. Technologická revoluce způsobila, že Eh, fyzické médium eh, se vytrácí pomalu a začínáme spíš využívat eh, médium nemateriální, to znamená, že ta díla jsou a uložena někde na serveru a nikoliv doma. A můžeme k ním přistupovat, otevírat je, interagovat s nimi prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, ať už je to televize, nebo eh, počítač, nebo to znamená, že můžeme začít se dívat na nějaký film na telefonu, pak pokračujeme na tabletu a až přijdeme domů, tak se to dodíváme na televizi. A toto všechno má samozřejmě obrovský eh, potenciál pro mediální eh, projekty, pro audiovizuální produkty. A to z hlediska několika tématů, protože můžeme mít třeba Eh, celovečerní film, který má 90 minut a který se rozdělí na jaké, do jakési miniserie po 10 minutách, aby to bylo hodné na telefon, nebo se z toho stane eh, potom videohra, kterou, která, kterou budeme používat na iPadu. A takže tady vidíme vývoj eh, prodeje eh, na eh, internetu, vidíme ty VOD a SVOD, vidíme, že DVD a Blu-ray tak eh, tady vidíme prodej online a vidíme, v roce, že v roce 2012 to překročilo ta, ta, ten prodej přes internet, eh, prodej na pevných nosičích a tento eh, trend bude dál pokračovat. Čili tady uvidíme v této tabulce tu samou skutečnost. V roce 2007 ta přítomnost online byla zanedbatelná, prakticky nulová a v roce 2016 eh, už bude eh, exponencia, budeme svědky exponenciálního růstu eh, těch médií online. Jaké to bude mít pravděpodobné dopady? Tak v první řadě fragmentace um, diváků, protože tento pohyb se měrem k internetu částečně od televize povede ke snížení příjmů z reklamy a samozřejmě tím pádem i e, se to může mít dopady na nezávislou produkci a tak dále. A to tež se týká i pevných nosičů, to znamená DVD a Blu-rays pro e, producenty i pro samotné autory, to může mít různé e, negativní dopady. právě ten úspěch VOD je v, ve Spojených státech de, zejména díky SVOD, to znamená Subscription eh, VOD, to jsou filmy, které jsou na internetu, jsou online, můžeme si je koupit tím, že platíme pouze paušální poplatek eh, měsíčně, řekněme. A to pak znamená, že 94% toho obsahu, který je, je kupován ve Spojeném státě a v Kanadě, probíhá těmito kanály oproti pouze 1,3% klasickým video on demand. Takže tady, když se na to podíváme, tak je to, když to vyčíslíme v dolarech, tak je to 51 centů oproti 4,72 dolarů za DVD, takže ten rozdíl těch nákladů je velký a musíme samozřejmě zohledňovat velké distribuční giganty, jako je Apple, Netflix, Netflix Google Play a Amazon, eh, kteří již eh, zapouští kořeny i v Evropě. A teď, aby jsme se dostali k samotné podstatě věci, to znamená k programu média, je důležité, aby komise a parlament vzali v potaz eh, tento revoluční vývoj a vstup eh, nových operátorů na trh. Co je zejména důležité pro profesionály i distributory, je, aby pochopili, jak mohou eh, této situace využít, jak mohou eh, co, mít co největší užitek z tohoto nového způsobu distribuce. Ehm, program Media je nepochybně takovou success story, je to velký úspěch, je to určitá label, eh, je to značka kvality, která je rozeznatelná pro evropského občana. A potřebujeme eh, samozřejmě mít je to jasné pokyny, eh, jasné platební systémy, které, které budou výkonné. Každopádně vytváříme velmi pozitivní a silný vztah s producenty obsahu eh, a přispívá to k dobré imidži Evropy v očích evropských občanů. A vzhledem eh, k tomuto dramatickému vývoji, o kterém jsem hovořil dříve, musíme zabránit tomu, aby došlo ke snížení rozpočtu na program média, protože eh, je jasné, že budou potřeba prostředky na tuto transformaci. Myslím si, jako mnoho dalších organizací v Evropě, že je potřeba, aby v rámci Creative Europe, Europe jsme jasně rozdělovali mezi programy kultury a média. Program média eh, musí mít svoji svébytnost. Sloučení Mediadesk a kulturního informačního místa může být samozřejmě dobrým eh, nápadem z hlediska úspor, ale my si klademe otázky, jestli ty zkušenosti, ta expertíza těchto organizací se, by se nemohla vytratit v případě takového slučování. Velmi pozitivně se eh, díváme a máme očekávání od víceletého Eh, přístupu víceletého rámce. Musíme každopádně zachovat perspektivu kontinuity, návaznosti na to, co už se dělo, tak abychom eh, podporovali to, co dříve. Můžeme do toho zapojit i nový sektor což by bylo jaksi media literacy, to znamená eh, znalosti v oblasti médií a pokud jde o informace, je důležité, aby producenti věděli, jak eh, mohou využívat nové technologie tak, aby z toho měli eh, zisk, aby to probíhalo v legálním rámci. V, I v nové digitální éře. Pomoc producentům a eh, televizní vysílání já myslím, že televizní vysílání, když se podíváme na výsledky posledních eh, nabídkových řízení, tak je tu trošku nerovnováha um, ve prospěch některých zemí. Bylo by zajímavé se zamyslet nad tím, proč tomu tak je. A případně poněkud zmírnit některá pravidla způsobilosti Pokud jde o distribuci a oběh, je důležité, abychom i nadále podporovali sektor, který je důležitý pro eh, viditelnost eh, filmů, to znamená eh, kin, kinosálů. Když se podíváme na čísla sítě Europa Cinema, tak když vidíme, že šest eh, promítání z deseti jsou věnovány eh, evropském eh, kinematografii a tím pádem, ale přesto mm, velké množství bylo filmů, které se vysílalo v Evropě, v kinech bylo neevropských. Můžeme si klást otázku, jestli by bylo rozumné financovat některé eh, platformy VOD, protože možná, že trh by to nepodpořil, neudržel. Možná bychom spíš měli vytvořit eh, platformy ne na národní, ale na evropské úrovni. Zapojili bychom do toho i televize. Víme, že televize, takzvaná catch-up TV, mohou být velmi užitečné to by předpokládalo spolupráci mezi televizními kanály a mezi televizními společnostmi. Existuje pilotní projekt, který eh, byl financován Evropskou unii, eh, Teramet Plus. Ten ukazuje, že když existuje politická vůle a podpora evropských institucí, jak můžeme zajistit spolupráci televizních operátorů. Tady v tomto případě je to šest eh, Eh, televizí, které jsou z eh, euro středomorské oblasti, včetně Maroka a Alžíru. A tyto televize by zajistily 150 hodin zadarmo ve třech jazycích anglicky, francouzsky a arabsky. Myslím, že měl, bychom měli pokračovat tímto směrem. Musíme samozřejmě Eh, pokračovat prosazování podpory a, pro, eh, a propagace filmů, eh, zejména pokud jde o jejich přístupňování do různých jazykových verzí. A ze strany komise by byl vítán vítáno úsilí o lepší definici co, toho, co to je finanční nástroj. pokud hovoříme o garančním fondu, což je vynikající iniciativa, měli bychom hledat eh, v tom smyslu, že teď ten garanční fond se obrací na historické operátory, ale my bychom měli možná otevřít eh, dalšího operátora Media Mundus. To je je nesmírně důležité zapojit tuto iniciativu tak, aby i nevropští e, tvůrci měli přístup k těmto e, nástrojům, které média nabízí. A na závěr chci říci, že musíme podporovat, jak bylo už několikrát řečeno parlamentem, podporovat e, media literacy, to znamená tu zběhlost a informovanost v oblasti médií a to na úrovni evropských škol. Děkuji vám to eh, nám dalo velmi dobrou představu a myslím, že madam Costa jistě zohlední to, co tu zaznělo. A teď dávám slovo panu Olafu Zimmermanovi. Prosím, pane Zimmermané, šéf Německé kulturní rady, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, ctěné dámy, vážení pánové, Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Nás velmi, velmi potěšilo, protože Německá kulturní rada je zastřešující svaz eh, kulturních spolků v Německu. Máme zde 235 celoněmeckých kulturních svazů, kulturních spolků, které jsou součástí naší rady. Jedná se o všechny umělecké obory od hudby přes literaturu, přes architekturu, po film, média, až po počítačové hry a tak dále a tak podobně. Důležité je, že my jako občansko-společenská organizace zastupujeme obě strany, chcete-li. To znamená umělce na straně jedné se svými svazy a na druhou stranu ten umělecký průmysl a jeho svazy, které také jsou členskými organizacemi Německé kulturní rady, což znamená, že v Německu za, za Německo v oblasti organizované občanské společnosti velmi dobře pokrýváme jedno, jednotlivé zájmy. Dovolte mě, abych zde dnes promluvil o programech kreativních v Evropě a to z hlediska kulturního. Já jsem viděl, že kolegové, kteří se dnes budou vyslyšeni, jsou především eh, z oblasti médií, mediálního průmyslu a já bych chtěl hovořit tedy spíše z hlediska kultury. Aby nevzniklo hned na začátku nedorozumění, protože je zde určitě jakýsi odpor mezi těmi ty oběma e, sférami. Já jsem strávil většinu svého času v oblasti kultury, většinu svého života v oblasti kultury. A když se podívám na návrhy těchto programů, tak si myslím, a myslíme si to všichni my u nás v radě, že jsou um, zaměřeny příliš mnoho na kulturní hospodářství, kulturní ekonomiku. Pan kolega to právě představil. Samozřejmě to, co říkal, mohu podpořit, ale přesto si myslíme, že program na podporu kultury nesmí být program na, programu, na, program na podporu hospodářství kultury, kulturní ekonomiky. Mělo by to spíše spočívat v strukturálních programech podpory a separátně od nich bych pak měly třeba existovat eh, programy pro kulturní hospodářství. V tom návrhu, který je před námi, eh, je podle našeho názoru kultura zohledněna příliš málo. Eh, kulturní setkávání není dostatečně zohledněno. Zkrátka ty interkulturní aspekty zde chybí. A co je nejdůležitější, chybí zde nějaké vážnější zvážení kulturního vzdělávání této oblasti, která je naprosto zásadní pro naše občany. Eh, Smíšení programů pro kulturu a média. Předřečník už k tomu něco říkal. My jsme přesvědčeni, že program média a kultura jsou velmi rozdílné. Jsou to oba úspěšné programy dosud, to ano. Jsou to programy, které jsou úspěšné a musí být úspěšné i do budoucna program pro kulturu se zabývá literaturou a všemi možnými dalšími sektory kultury a velmi silně se v nich profiluje v posledních letech. Programy pro kulturu e, sázejí také na kulturní setkávání, na mobilitu umělců, na transnárodní rozšiřování a diseminaci kulturních děl. To je to jádro, e, o kterém v této souvislosti mluvíme a zaměřuje se na velmi širokou cílovou skupinu, což je velice dobře. Tato cílová skupina eh, se v rámci Culture Context Points eh, v jednotlivých členských zemích eh, rozšiřuje a více navazuje na tyto programy. Výhoda združení těchto programů podle nás neexistuje. My ji nevidíme. A nevidíme ani ty zvláštní efekty synergie nějakým výrazným způsobem, které by údajně měly vzniknout tím, že se tyto dva programy združí. E, ten jediný, ta jediná výhoda je možná snad to, že bychom měli více možností řízení a mohli bychom mít i silnější kulturně politickou linii, která by v těchto programech mohla vzniknout, ale k tomu se dostanu za chviličku. Nový finanční instrument, o tom už předřečník také hovořil, nám způsobil jakési do, e, značné bolení hlavy, protože když jsme se tím zabývali a mám-li být upřímný, tak pokud jde o to fungování, e, my vlastně vůbec nechápeme, jak to prakticky má fungovat. Vlastně nevíme, o co jde, jestli to je program úvěrový, jestli to je program financování, nebo jestli to je program podpory, nebo co to je. My bychom o tom rádi slyšeli více informací. My jsme přemýšleli o tom, že kdyby byl zájem ze strany parlamentu, mohli bychom třeba u nás v jednotlivých kulturních oblastech provést určitý přeskum toho, jak takovýto instrument financování eh, mohl působit v jednotlivých oblastech kultury. Na to bychom zatím ještě měli dost času, aby eh, ta, abychom tuto funkci převzali a abychom tuto kontrolu provedli. Konkrétní roli pro nás hraje posílení sítí, to znamená mimo jiné vyvinutí, rozvinutí organizované občanské společnosti v oblasti kulturní v Evropě. Eh, návrh programu k tomuto také promlouvá. V budoucnu by totiž mělo být možné eh, financovat různé sítě v této oblasti. Nicméně my jsme eh, přesvědčeni o tom, že v této věci je potřeba být daleko, daleko jaksi elokventnější, říci k tomu mnohem více a ty jednotlivé občanské společnosti, ty kulturní občanské společnosti v Evropě, které eh, jsou vzájemně dosti vzdálené a u kterých máme zájem na tom, aby tyto spolupracovaly úžeji. Tyto organizace potřebují na evropské úrovni skutečně spolehlivou strukturu sítě, Eh, která, eh, kterou lze zajistit pouze dlouhodobým institucionálním eh, podporováním a financováním. Právě proto si myslíme, že i této oblasti je potřeba věnovat daleko více pozornosti. Já už jsem mluvil o tom, že bychom rádi měli jakési základní systémy podpory, Zaujalo mě trošku, že jsem zde vlastně jediný zástupce Německa, protože když se podívám na rozvoj těchto programů, tohoto programu, když se podívám na ideje komise, když se podívám na to, že v rámci Německé kulturní rady jsme to tento návrh kritizovali, myslím si, že tato kritika vzniká mimo jiné proto, že Evropská komise dělá to, co jí dělat necháme, co jí dovolíme. A co tím myslím? Tím, že jí něco dovolíme dělat, je to, že jí um, dovolujeme dělat hospodářskou politiku, ale ne politiku kulturní. Já vím, že to není žádná triviální diskuse, ale kdybychom se měli podívat na to, že například komise už mnoho lidí v hospoda- mnoho let v hospodářských oblastech dělá velice silnou kulturní politiku, Například momentálně v Německu probíhá diskuse o řízení DPH eh, i pro to eh, vzdělávání v oblasti umění. To je v kompetenci komise a i ještě tento týden nebo příští týden spolková rada komisi bude sdělovat, že eh, tato daň z přidané hodnoty má, má být jaksi zvýšena ze 7 na 19 A to sice se tváří jako hospodářská politika, ale je to kulturní politika. Ale je to kulturní politika, která vlastně nespadá pod značku kulturní politika a e, když chceme, nemusíme ji vůbec jako kulturní politiku diskutovat. V rámci německých kulturních svazů jsme o tomto velice intenzivně debatovali a přemýšleli jsme o tom samozřejmě vzhledem k zázemí, které máme, protože e, kulturní politiku nelze řídit na úrovni celé Evropské unie. Je to otázka subsidiarity, to je naprosto rozhodující bod v této věci. Ovšem, myslíme si, že u těchto, u těchto kulturních programů podpory chceme jít ještě o krok dál, tak přijdeme nutně k tomu, že v některých oblastech musí probíhat i kulturně politická debata. Jsme přesvědčeni, že právě diskuse o e, tomto novém programu Kreativní Evropa by byla skvělá příležitost pro právě tuto diskusní platformu. Vnímáme jako velikou příležitost to, že se mají zvýšit finance e, Eh, máme zde zvýšení o 37%, což je obrovské množství. To samozřejmě podporujeme, pokud eh, k tomu tedy dojde, bude to úžasné, ale říkáme zároveň samozřejmě, že toto je stále velmi malý program. I když si to všechno sečtete horem a dolem, tak i toto velmi pozitivní zvýšení je stále málo peněz. V Německu, dámy a pánové, se říká, že lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. A e, tento program vnímáme trošičku tedy jako toho vrabce v hrsti, a kdyby se hospodářsky, ekonomicky trošku nafoukl, tak by to už byl pěkně vypasený vrabec. Ovšem samozřejmě můžeme e, samozřejmě společně diskutovat o to, jak bychom mohli dosáhnout na toho holuba na střeše. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát, pane Cimrmane. To víte, eh, ten holub je v rukou zemí, které jsou čistými plátci. Německo, Nizozemsko a co já vím. Oni nejsou připraveni eh, dávat ještě víc peněz. Oni chtějí dávat méně peněz a my musíme zajistit, aby toto méně peněz nedopadlo hlavně na vzdělávání, školství a kulturu. A tady musíme spolupracovat. Komise, parlament a jak doufám i dánské předsednictví a příští předsednická země eh, budeme spolupracovat na tom, aby, abychom z toho hrnce nebo respektive z toho hrnečku, který máme, jsme mohli usypávat do těch oblastí, kde je to potřeba. Děkujeme, pane Cimrmane. Dále. Pan profesor David Hesmondalk, šéf Institutu komunikačních studií University of Leeds. Máte slovo. Prosím, tak mladý a tak složitý titul. Prosím. Děkuji. Chtěl bych začít tím, že řeknu, že podle mého názoru tento program uh, Tvůrčí Evropy má pravdu v tom, že propojuje tyto sektory um, kreativní a kulturní a komerční a neziskový. Také mohou existovat politické výhody v tom, že je propojíme do jednoho rámce. Ovšem, oba tyto sektory eh, produkují symbolické statky, které jsou založeny na expresivních potřebách. Jsou spolu propojeny také například tím faktem, že vlastně usilují o stejné um, stejné výdaje, stejné zájemce. Nicméně kritikové navrhovaného programu podle mého názoru mají pravdu. Mají pravdu v tom, že si dělají starosti o tom, jaký bude status neziskového kulturního sektoru v rámci takovéhoto rámce. Zvláště si dělají obavy o případné nerovnosti mezi eh, příležitostmi, které budou na jedné straně dostupné kulturnímu sektoru a na druhé straně tomu komerčnímu tvůrčímu sektoru. Podrobnosti budoucích programů Kultura a média se zatím ještě mm, dopracovávají a těmto obavám by se měly mm, připisovat, eh, na tyto obavy bychom se opravdu měli zaměřit. Návrh Kreativní Evropa odráží vývoj kulturních politik eh, po celém světě a zvláště se zaměřuje na tu myšlenku tvůrčího odvětví. Takže Historický a ekonomický kontext, který stojí za mm, tímto tvůrčím průmyslem, je užitečný. Já například preferuji termín eh, kulturní odvětví a z toho důvodu budu tento termín používat. Výsledkem eh, expanzí komunikačních eh, technologií jsme zaznamenali obrovský růst tvůrčího průmyslu za poslední Eh, za posledních několik let a velice se to šíří po celém světě. Kulturní eh, odvětví tedy narůstá, ale tento sektor je ovlivněn velkou úrovní soustředění, konglomerace a také integrace. To se týká všech významných fóra všech významných oblastí komerční produkce. Všechny ekonomické sektory jsou samozřejmě ovlivněny tímto soustředěním a integrací, ale kulturní odvětví jsou zvláště náchylné této dynamice. Ta vychází z velice rizikové povahy tohoto odvětví. A to zase částečně vychází z velice nepředvídatelné nabídky kulturních statků a zboží. Jak řekl William Goldman, proč některé filmy jsou úspěšné, některé ne, řekl prostě nikdo neví. V kontextu evropských politik tato dynamika koncentrace má takové, také prostorové aspekty. V zásadě kdokoliv, kdekoliv může vytvářet hudbu, sepsat eh, nějaký příběh. To znamená, že tato produkce by měla být decentralizována. V praxi dochází k velkému soustředění zdrojů, zvláště v některých, některých centrech, eh, New Yorku, Londýně, Hollywoodu a tak dále. A to vede k nerovnému rozvoji v celé EU a také v rámci jednotlivých regionů. Z toho důvodu se evropská kulturní politika na toto musí zaměřit. Z historického hlediska a konkrétně od druhé světové války vnitrostátní vlády dotovaly ty oblasti e, umění, které potřebovaly podporu, tak, aby e, podpořili například vnitrostátní identitu, aby také podpořili mm, dobré životní podmínky občanů. Takže některé e, oblasti takto byly privilegovány. V 80. letech se modernisté vyjadřovali k tomu, že komerční sektor eh, produkuje některé velice obohacující, eh, obohacující aspekty kulturu. Někteří lidé tvrdili, že podpora umění by měla být buď zakázána nebo snížená, a to z toho důvodu, <clears throat> že kulturní produkce se sama o sebe je schopna postarat. Takže takový je kontext. Tam se začala měnit kulturní politika vlastně po celém světě. Modernism a neoliberalismus bránili podporu nebo obhajovali podporu pro toto odvětví. Říkali, že toto nejenom přispívá k identitě a dobrým životním podmínkám eh, občanů, ale také argumentovali například ekonomickým dopadem Například to má takový dopad, že to podporuje cestovní ruch, ale spadá tam také to, že cílem kulturní politiky by mělo být to, že eh, by to mělo například vytvářet nová pracovní místa v kulturním a tvůrčím odvětví. Ty se, ty se nazývají kulturní odvětví od 90. let. Já se tak trochu obávám, že je to možná proto, že kultura znala, zněla příliš evropsky. Takže jak přesné jsou takovéto názory? Uh, pokud je o přímý a nepřímý ekonomický dopad tvůrčích a kulturních odvětví, tato obrovská, zatím ještě nedořešená debata o ukazatelích mě vede ke třem eh, zjištěním. Vzhledem k tomu, že růst, rychlost růstu se přehání, nicméně je pravda, že kreativní odvětví se stabilně eh, rozšiřuje, narůstá v jednotlivých regionech Evropy alespoň eh, pokud to srovnáme se zbytkem ekonomiky. A toto odvětví tedy pravděpodobně bude narůstat také v budoucnu. Evropa potřebuje nějaký typ integrované eh, politiky pro kulturní odvětví, nejenom proto, abychom eh, zvýšili identifikaci občanů s Evropou, ale také, abychom například vyřešili nerovný vývoj v tomto stále více významném sektoru. Evropa má výhodu konkurenceschopnosti v porovnání s jinými oblastmi světa, pokud je o kulturní a uměleckou produkci. Evropa má totiž vysokou úroveň vzdělání, také zachovalé dědictví a také uh, mnohé městské enklávy bohemské kreativity. Takže Evropa by měla přispívat k růstu a uh, novým pracovním místům a z toho důvodu bychom tedy opravdu měli věnovat stále větší pozornost tomuto odvětví tvůrčí a kulturnímu. Nyní se dostávám ke druhé části svého příspěvku. Abychom mohli odůvodnit pokračující dotace do kultury, a to zvláště na základě ekonomického růstu, tedy pokud budeme takto postupovat, hrozí, že ztratíme eh, ze zřetele jiné aspekty kultury, také to může případně vést eh, k stále obtížnějšímu udržení takovýchto dotací v komerčním systému. Můžeme říci, že existují dvě hlavní překážky v moderním světě. Dvě hlavní překážky eh, v tom, že by eh, k tomu, aby kultura přispívala k lidskému životu. Oba tyto aspekty se, jsou úzce napojeny na budoucnost programu Kultura a média. Jednak jde o nerovnost na straně poptávky. Hlavní problém, pokud je o přístup, eh, přístup a účast na kultuře je ten, že po mnoho desetiletí v Evropě i jinde politici chtěli, aby příslušné instituce eh, řešily existující problémy tak, eh, že financování zaměřili na diversifikující se publikum. Kulturní, pobli, kulturní politika, vždycky, politika vždycky musí být napojena na jiné politiky, zvláště na vzdělávání, tak aby se mohlo například bojovat proti vyloučení z nevyhodněných skupin. Kreativní odvětví se zdá, že řeší tento problém tak, že eh, využívá tržní prostředky pro přidělování financování, ale ve skutečnosti tomu tak není. Protože existuje celá řada problémů, která se týká trhu s kulturním zbožím a já se k tomu potom ještě krátce vrátím. Je velice obtížné říci, jak se tento nový návrh chce pr- těmto problémům věnovat, jak je chce řešit. Další významnou překážkou k tomu, aby e, kultura a umění přispívalo lidstvu, je nerovnost na straně nabídky. A tady se vracím k tomu, co jsem už zmiňoval. Toto odvětví je totiž vysoce rizikové. A to v kombinaci s jinými aspekty, může vést k tržnímu a prostorovému soustředění prostředků. I když se financování zaměří na menší podniky, stále hrozí riziko, že větší um, moc lobbingu je z dlouhodobého hlediska ještě sníží, tak, nebo že to bude stále nižší procento v celkovém evropském rozpočtu. Takže větší Eh, soustředění na toto eh, může vést k tomu, že se to stane takzvaně úzkou stranou klínu. To znamená, že je to něco, co je na začátku malé, postupně se to ale bude rozšiřovat a zvětšovat. A nyní se dostáváme k problémům s prováděním či implementací. Tady jsou asi jiní lidé, kteří jsou kvalifikovanější v této souvislosti, ale já, chápu ta, já to chápu tak, že uh, propojení mediadesk a informačním bodů může být nějak užitečné. Myslím si, že by to mohlo vést k synergiím, ale na druhé straně by to také mohlo vést ke střetu různých kultur a také k tomu, že nakonec převládnou mocnější zájmy. Myslím, že na tuto otázku bychom se měli podrobněji zaměřit, tak abychom zajistili, že zohledníme dynamiku kulturního odvětví. Také musíme zajistit, že příslušní, eh, příslušné osoby, které zde působí, pochopí zvláštnosti neziskového sektoru. Nakonec se dostávám k tržním problémům v eh, tvůrčím a kulturním odvětví. Chci ještě jednou říci, že tady neohlašují stanovisko trhu jako takové. Ale můžeme říci, že trhy obecně jsou efektivním nástrojem, který vede k vytváření zboží a to potom přispívá k dobrým podmínkám populace. Někdy ale musím, musím také říci, že se to trhům nepodaří. Mnozí ekonomové a sociologové dokázali, že celá řada rysů kulturních trhů vede k tomu, že tržní mechanismy jsou neefektivní. Nejsou schopny šířit kulturní statky rovnoměrně v celé společnosti. Někdy eh, se to může stát individuál, individuálně, ale každopádně tyto rysy, abych to řekl ekonomicky, zahrnují nedostatečné informace spotřebitelů, dále tendenci kulturních statků um, být provozovány jako veřejné zboží a také velice vysoký poměr uh, marginálních nákladů. Hlavní problémy nedostatku trhu v kultuře, a to v kombinaci se uznáním výhod tvůrčího a kulturního odvětví vede k tomu, že vládní regulace a dotace jsou i nadále velice důležité. Takže nakonec bych chtěl ještě zmínit dva aspekty. Za prvé, tvůrčí odvětví sice postupně narůstá, tak jak jsem to zmiňoval, ale musíme si položit otázku, do jaké míry v tomto narůstajícím, ale vysoce rizikovém sektoru, do jaké míry jsou tato pracovní místa udržitelná. Celá řada studií ukázala, že kvalita pracovního života v eh, mediální oblasti je poměrně nízká. A to se zvláště týká sektorů, jako je například eh, nezávislý televizní sektor v eh, Spojeném království. A to z toho důvodu, že, je to, že pracovní místa v této oblasti jsou nejistá a nechráněná. Takže do jaké míry se dá použít financování EU v této oblasti, tak abychom zajistili, že pracovní místa nejenom budou narůstat, ale také budou vysoce kvalitní. Za druhé, pokud je o velice komplikovanou otázku e, záruk a půjček, jde o otázku, jak to bude fungovat. A budou efektivní? Také s ním souvisí e, pákový efekt. To všechno se velice těžko posuzuje. Další otázka. Může tento systém vést pouze k vytvoření tzv. prostředníků, kteří ve skutečnosti nebudou eh, fungovat v tom skutečném světě kulturní produkce? Nyní vytváříme další kolo kulturních politik v EU a já si myslím, že by bylo dobré eh, vytvářet strategie tak, abychom zajistili nechtěné, eh, nechtěné veřejné financování bankovnictví například. Takže na závěr, to, že se komise snaží spojit média a kulturu do jednoho programu, to může být z celé řady důvodů vítané, ale já bych chtěl parlament vyzvat k tomu, aby zajistil, že neziskové a také malé mikroinstituce v tomto kulturním sektoru budou dostatečně chráněny eh, od těch tržních sil. A také budou chráněny před tou velkou eh, mocnou eh, částí kulturního průmyslu. Děkuji. Děkuji, děkuji pane profesore. Děkujeme, pane profesore, bylo to opravdu velmi nabité informacemi. Ty věci, které jste říkal úplně nakonec, jsou samozřejmě pro nás také důležité. My bychom také chtěli rozdělit si práci na menší kousky, ale komise naopak chce pracovat co nejobecněji a v co největších kusech, aby nemusela kontrolovat tolik položek na seznamech, že ano. To je, eh, ono e, se hovoří o zaměstnancích v řádech 200-300 tisíc a ne v řádech desítek, což je problém v této oblasti, ale je to i problém v oblasti školství a vzdělávání. Ty strukturální fondy, regionální fondy zkrátka pracují e, s velkými částkami, s velkými objemy, je to jednodušší pro úředníky. Děkujeme. Nakonec pan Rado Mihalianu, Eh, je to čestný předseda poroty ceny Lux, Lux Prize. Prosím, máte slovo. Eh, bonjour. D'abord un grand, grand Děkuji za vaše přivítání. Já jsem uh, s scénárista a režisér a samozřejmě, že my se na vás spoleháme. Uh, i když někdy jsme poněkud pesimističtí, tak stále hledáme naději, i když doba je nelehká. Chci se vyjádřit k věcem, které jsou poněkud méně technického charakteru a rád bych tudíž řekl jednu věc, každopádně chci připomenout pár číselných údajů. Samozřejmě, že všichni víme, že v celém světě, ale také v Evropě, probíhá krize. Je to ekonomická krize. Takže z vnějšku by to vypadat, mohlo vypadat absurdně, že chceme zvýšení financí, když všichni šetří. Ale já vám připomenu jednu částku, protože návrh rozpočtu na kulturu představuje hodnotu 0,02 Procenta celkového rozpočtu. Ačkoliv sektor kultury a tvorby představuje zhruba 4,5 HDP Evropy a 3,8 pracovní síly. Takže je to přes 8,5 eh, milionu lidí. To znamená, že tady existuje evidentně eh, velká mezera mezi tím eh, skutečným ekonomickým významem a alokovanými fondy. Ale chci položit další otázky. Jaké jsou naše výzvy pro nás, jakožto pro evropské občany, pro umělce, pro eh, samotné eh, subjekty, které, kteří se snaží tvořit kulturu v tomto světě, který je fascinující, ale také nesmírně komplexní je naše role právě to, abychom kulturu propagovali, abychom se eh, snažili přimět občana k tomu, aby byl schopný se vyznat v té složitosti světa a abychom byli schopni najít komplexní řešení na komplexní problémy. To znamená, že kultura a vzdělávání jsou ještě důležitější než kdy dříve ve všech oblastech, protože prostřednictvím eh, kultury, prostřednictvím inteligence, a vědomostí najdeme i řešení. A právě díky kultuře můžeme také vytvářet společenské vazby. A to i v situaci, kdy situace ve světě je stále více napjata. Jeden um, například eh, člo, my jsme, eh, jsme se narodili v Rumunsku, jsme rum, z rumunského původu a uh, otec prošel všemi možnými událostmi, diktátůrou Čaušeska, druhou světovou válkou a tak dále a teď eh, žije ten, v, ve Francii a mm, já jsem mu kladl otázk, několik otázek. Jak, jaké to bylo ve světě, v tvém mládí? Byl tento svět násilnější než dnes? byl tvůj svět tvého mládí inteligentnější než ten dnešní? A on mi řekl, a já jsem byl ohromen, že svět jeho dětství byl mnohem násilnější než ten nás. A to já jsem si myslel, že teď jsou ve světě eh, obrovská napětí. A že probíhala, eh, že se děla násilí, že neustále bylo společenské, sociální eh, pnutí a násilí. A on mi řekl, a samozřejmě, dnešní svět je mnohem inteligentnější, pokud jde o vědecký a technologický rozvoj, ale je daleko méně inteligentní, bohužel, pokud jde o duchovní a humanistickou oblast a aspekt života. Takže i tady si znovu kladu otázku, co to vlastně znamená duchovno. Laické duchovno. Ne, nemám na mysli až tolik náboženské duchovno není právě toto, to, co nám schází v posledních letech, to, čeho se nám nedostává, tento laický, eh, toho, eh, laický duch? Čili ta role tohoto pozvednutí eh, člověka v jeho dialogu s věčností, to a tváří v tvář omezenosti a dočasnosti lidského těla, právě toto je podle mě jednou z těch s tím projevu těch dvou sil, které se střetávají. Materialismus na straně jedné a také fundamentalismus náboženský na straně druhé. A ty, když se střetávají, tak to vede k jakési explozi, protože člověk se ocitá mezi tím. A tam někde v, té, v tom středu mezi tím musíme hledat to skutečné duchovno a, a tu toho pozvednutého ducha. Takže ano, toto je výzva, před kterou stojíme. Je zapotřebí, abychom v zájmu nalezení řešení krize a v zájmu nalezení řešení na komplexnosti toho to světa, abychom zvýšili eh, rozpočet na kulturu. A to je pro nás i pro budoucí generace eh, něčím naprosto zásadním té konkurenci, která teď je mezi Evropou a Spojenými státy a Ázií, myslím, že jsme v čele, pokud jde o kulturu. Takže bychom neměli vycouvat z této pozice a snažit se místo toho, tak říkají v dohonit ty ostatní. Protože pokud jde o kulturu na mnoha úrovních, jak říkám, jsme pořád ještě na špici. A to, co nám pomáhá, je ta rozmanitost Evropy, která a bohatství naší historie. Ale abych se to ještě trochu vrátil trošku na, na, nohama na zem k návrhu komise. Jak jako kolegové i já podporuji a teď, když jsme v, v kontaktu s panem Barosem a s komisí, tak eh, nesmírně eh, podporuji jednu věc, která se mi zdá být naprosto eh, nezbytná, aby ten program byl nezávislý na úrovni svého poslání, svého rozpočtu, ale aby také uvnitř programu média bylo, byly jasně transparentní veškeré rozpočty na veškeré aspekty distribuce a tak dále, ale to není eh, jen tak. Já, protože podporuji eh, četbu a divadlo a drama a tak dále, to je jasné, ale eh, také proto, že se z toho stává takový vzdělávací prostředek z médií. A když budeme probíhá digitální revoluce, my se teprve začínáme vyznávat v tom, co se děje, zatím se nám ještě nepodařilo eh, plně pochopit eh, ten plný rozsah a to, kam to vede a je důležité komunikovat s těmi, kdo tomu nerozumí. S lidmi z opery, z hudby, eh, divadla. Vysvětlit jim, že tady skutečně probíhá něco, co je opravdu obrovské, že by bylo velkou chybou Eh, to, kdybychom nebyli schopni to nějak uchopit a pojmout. Takže ta hlavní myšlenka je, že musíme eh, hájit to, co od roku 2007 fungovalo velmi dobře, to je nezávislost tohoto programu a nezávislost jeho rozpočtu. A já bych eh, skončil citátem Viktor Igo v roce 1848, když oslavoval valné schromaždění, tak řekl, již jsem hlasoval a budu dál hlasovat pro většinu škrtů, kromě těch, které se mi zdají, že podkopávají samotné kořeny veřejného života. Já si myslím, že ty navrhované škrty, pokud jde o, o tento rozpočet, jsou dvakrát zlé, protože škodí v podstatě všem dalším různým hlediskům a e, přitom e, mají jen minimální finanční přínos. Takže já si myslím, že když e, se snažíme tímto způsobem ušetřit jenom pár haléřů, tak nám to příliš nepomůže. A jaký efekt to může mít? Já každopádně vás eh, vyzývám a apeluji na vás, eh, co je ta, ten převažující eh, pocit, který teď vládne. Je to nevědomost, nevědomost, která na nás tlačí a která se na nás valí ze všech stran. A právě z důvodu nevědomosti vzchází některé takovéto doktríny, které vznikají ve zmatených mostcích a je, představuje to skutečné nebezpečí. Eh, mohlo by to eh, skutečně okleštit eh, instituce, které mají za úkol bojovat a potírat nevědomost. Merci bien. On va... Děkuji. My si rozhodně odneseme tato slova, včetně slov Viktora Iga, a předáme je eh, samozřejmě našim ministrům a kancléřům, kancléřkám a podobně. Děkujeme. Děkujeme. Eh, víme, proč jste eh, honorárním předsedou naší poroty, že ano. Takže děkujeme mnohokrát všem odborníkům. Myslím si, že většina témat se zmínila a teď v rozpravě jistě zajdeme na Ehm, podrobnosti. Já poprosím kolegy, aby neopakovali úplně vše, co zde zaznělo, protože o tomto budeme hovořit ještě mnohokrát. Nejprvně dám slovo paní Silvie Kosta, což je na, naše paní zpravodajka. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych skutečně chtěla velmi srdečně poděkovat odborníkům, kteří mezi nás dnes přišli. Jsou více než odborníci, jsou to vysoce kulturní jedinci, kteří mají hodně znalostí o svých konkrétních oborech. Velmi se mě dotklo to, o čem mluvil poslední pan řečník. Tento program představuje velikou výzvu. Je to výzva po vytvoření nových horizontů pro lidstvo. Ať už pro lidstvo sekulární nebo pro lidstvo spirituální. Děkujeme vám všem za vaše příspěvky. Já doufám, že ten program, který budeme vytvářet, se z nich poučí. Dovolíte-li mi začít eh, pozitivně, eh, tak vzhledem k tomu, že jsme slyšeli od řečníků, že jsou optimisty bez ohledu na to, s čím se potýkáme, tak momentálně vnímáme jakousi transformační situaci. Transformaci tedy, která probíhá během pokračujících prací v oblasti kultury. Samozřejmě nelze upírat komisi její obrovské penzum práce, které v této věci odvedla, protože komise se konec konců snaží zakomponovat uh, nejnovější rozvoj, nejnovější pokrok v kulturním průmyslu do eh, toho svého kulturního návrhu a snaží se tyto změny interpretovat. Já to vnímám jako pozitivní faktor. I na základě toho, co jste říkali vy, pánové. Je zde několik otázek, které je pak potřeba vyjasnit, protože my bychom samozřejmě chtěli aby rozpočet byl 1,7 eh, evropského rozpočtu, ne 0,00 cosi. Z toho, co jsme slyšeli, víme, že je velice důležité, abychom to riziko, že nebudeme moci ufinancovat všechny nutné programy, brali velice vážně. Právě proto je potřeba získat dodatečné finanční prostředky, a to i v oblasti výzkumu a vzdělávání. To je směr, kterým se komise ubírá a je to něco, co parlament velice silně podporuje, ačkoliv to trošku narušuje ten všeobecný trend úspor, žano. Dovolte mi stručně komentovat to, co zaznělo. Velice důležité bylo to, co říkal pan Zimmerman o tom, jak hodnotí strukturu tohoto programu. osobně, mám-li mluvit, tak e, odstranění slova kultura, kulturní z titulu, z nadpisu je něco, co já chápu, pakliže tuto myšlenku chceme rychleji propagovat, ovšem existuje zde riziko marginalizace kulturního průmyslu tím, že to takto vymažeme. Rovněž e, zazněla poznámka o struktuře a o Eh, účelu tohoto programu, že ten účel není pouze eh, není diverzita a podporování mezikulturního dialogu. Řeklo se, že je potřeba, aby kultura byla i funkční. Zmínil jste myšlenku toho, že kultura má jakousi vnitřní intrinzní hodnotu, a zmínil jste to, že Evropa má fyzické dědictví a kulturní dědictví, což jsou obě důležité složky naší identity. Další bod, který jste zmínil a který je pro mne velice důležitý, je eh, je ta idea, které vy jste říkal global, to znamená globálně lokální aspekt celé věci. Je důležité mít lokální, místní přístup, ale zároveň řešit výzvy, které vznikají v důsledku vývoje na škále globální. Tím například, že zangažujeme i občanskou společnost v této oblasti. Váš příspěvek byl proto velice důležitý, protože nyní lépe chápeme to, co je potřeba udělat v oblasti digitalizace kin, harmonizace DPH a vypořádání se s těmi jaksi nadřazenějšími eh, tématy. To jsou všechno oblasti, kde můžeme přejít na vyšší rychlost. Další věc, kterou chci zmínit, se týká separace, potažmo sdílení jednotlivých programů, jak to navrhla komise. Já chápu svým způsobem, proč to je důležité a nechci se handrkovat. Je to něco, o čem jsem v minulosti už s kolegy konec konců hovořila. Mluvili jsme konkrétně o tom, že kdybychom chtěli seškrtat tyto dva programy Eh, a byly, že by tyto programy byly pouze dvě odvětví jednoho nadřazeného tématu a neměly by tu strukturu, jakou by měly, kdyby byly nezávislými samostatnými programy, tak by to podle našeho názoru mělo více jaksi nevýhod než výhod. Takže to je jeden z návrhů, který já jako zpravodajka parlamentu předložím, protože to je potřeba vyjasnit. Na závěr mi dovolte říci tolik. On už to vlastně řekl pan Karuzo. A náš eh, milý kolega z Lícu. Máme zde scénář, kde vnímáme jakési zrychlení sítí. Všechno se zkrátka hýbe mnohem rychleji než tradičně, eh, pokud jde tedy o distribuci a spotřebu obsahu. Podíváme-li se na statistiky, tak vidíme, že Evropa tento transitní trend bude muset akceptovat. Nemůžeme zkrátka udělat jakýsi skok dopředu a do neznáma. Je to důležité taky pro nezávislou podporu. Momentálně zde máme situaci, kdy máme nějaké veřejnoprávní vysílací společnosti a komerční vysílací společnosti v jednotlivých členských státech, což jsou prvky, které produkují velkou část televizního obsahu a kinoobsahu. Myslíte si, že tímto zrychlením sítě, kdybychom měli jakousi podružnou roli, doplňkovou roli, protože faktem je, že říkáme, že lidé stále více využívají internet, ale bohužel to znamená i zvýšený objem filmového piráctví například. Takže se chci zeptat, myslíte si, že by bylo možné využít Ehm, takovýto princip pro naši audiovizuální nabídku, že bychom třeba měli nějaké povinné kvóty v Evropě, což by nám třeba umožnilo, já nevím, nějaký systém investic nebo systém z pevně stanovených uh, úrovní financování, které by bylo nutné alokovat pro provozovatele těchto sítí? Protože to je přesně to téma, kterým se musíme zabývat. Vidíme, že e, výtěžek z reklamy nám klesá, takže podpora těchto sítí se omezuje a musíme najít nějaký nový způsob. Tak dobrá, já bych poprosila teď kolegy, děkujeme vám paní zpravodajko, poprosím kolegy, kteří nejsou zpravodaji, aby se zdrželi dlouhých komentářů, aby se spíše přímo ptali našich hostů. To je účel debaty, ano. Ptejte se, nejprve tedy kolega Zver ze Slovenska. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, da dobil besedo. Eh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, eh, za slovo. Já bohužel budu muset brzy na letiště, a tak mi dovolte jenom několik stručných slov to, co se zmínilo v souvislosti s programem Creative Europe, je poněkud eh, drahá legrace. A já se chci zeptat, jak můžeme podpořit malé producenty obsahu? Eh, jak můžeme zavést nějakou, řekněme, pozitivní diskriminaci? To by, myslím, bylo velice vhodné v, té, v tomto směru. A komise by tím mohla zajistit podporu těch zemí, kde je zejména velice různorodá kulturní produkce. Já si myslím, že by to byl velice užitečný instrument pro kreativní sektor, protože takovýto finanční nástroj by umožnil, že i malé a středně velké společnosti budou mít dobrý přístup do kulturní sféry, respektive k těm prostředkům, které zde máme. Jedna miliarda euro bude spravována z fondů evropských institucí a tím pádem Eh, bude potřeba vytvořit garance v případě, kdy chcete akceptovat nějaké finanční prostředky z těchto programů. A to bude nutné zajistit i geograficky, abychom eh, zajistili i účast bank, které často k malým a středně velkým podnikům mají jakési rezervovanější přístupy. Takže i malé a středně velké podniky musí mít dobrý přístup k těmto úvěrům úvěrům tedy, které ve finále samozřejmě budou proudit z bank, které jsou geograficky spřaženy s jejich členským státem nebo z jejich oblastí. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou se omlouvám, bohužel nemůžu počkat na odpověď. Děkujeme vám. Pan Kavada. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, chtěl bych nejprve poděkovat komisi za to, že zveřejnila názory ehm, některých expertů. Já to také považuji za velice zajímavé i jejich výsledky za kompetentní. Myslím si, že jsou zajímavé a také důležité snahy komise. Komise se soustředí na vývoj a posílení kapacity eh, tvůrčího a kulturního odvětví, tak aby bylo možné reagovat na výzvy digitálního období. Já jsem si zaznamenal vaše obavy v tom, že bychom měli kultuře poskytnout dostatečné financování. Zároveň ale musím říci, že jsem velice zklamán tím, tímto programem, když jsem si ji přečetl. A rozhodně toto zklamání nebude pouze pocitem v případě, že situace zůstane taková, jaká je. V tom dokumentu eh, se zmiňuje konkurenceschopnost trhu, podpora odvětví a tak dále, to je pozitivní, ale nenašel jsem tam žádný odkaz na hodnotu kultury, a na tvůrčích síl. Eh, nezmiňuje se tam, že to je vlastně celý vektor eh, tvůrčího odvětví kultury. A to zvláště v době, kdy Evropě hrozí populismus. Z toho důvodu chci plně podpořit to, co říkal pan Michailenu. Já si myslím, že právě v tom spočívá odpovědnost evropských institucí. Celý ten zbytek je pouze takový uh, bál, který nepodporuji. Potom pokud jde o uh, ekonomický růst, Nikdy se tam, tam nezmiňuje žádný model. Nezmiňuje se tam to, že patříme k evropské specifické kulturní společnosti. Navzdory vaší snaze optimalizovat zdroje ehm, na jednotlivé projekty, tedy podporované projekty, já vás chci požádat, abyste se zaměřili na několik různých aspektů. Za prvé jde o ekonomickou orientaci, já si myslím, že to může poškodit eh, kulturní dopad. To znamená financování projektů, to, že budeme eh, financovat eh, některé projekty, které mají větší kulturní význam. Takový přístup asi bude dominovat. Dále, na druhé straně, nástroje, které jsou uvedeny v nařízení, jsou velice vágní. Nikomu to vlastně nic nezaručuje. Ještě jednou opakuji, nikomu. Nikomu se nezaručuje, jak bude daný pr- eh, program veden. A z toho důvodu bych chtěl komisi vyzvat, nezůstávejme v takovéto vágní podobě. Za třetí, nějak se tam neupřesňuje způsob, jakým bude řízen nový finanční nástroj. A také se tam neupřesňuje, na základě jakých kritérií, například se tam nezmiňuje přidaná hodnota, tedy na základě jakých kritérií se uh, budou poskytovat záruky při půjčkách a kdo také bude mít příslušnou pravomoc pro stanovování toho, co je způsobila a co ne. Další bod. Neprostupnost e, těchto dvou e, kapitol se v textu také nezmiňuje a já si myslím, že tady bychom také měli být přesnější, nesmíme tady zůstat tak vágní. Dále mám ještě celou řadu věcí, které mi způsobují obavy. Já to tady nebudu všechno číst podrobně, stejně se k tomu jednou vyjádřím. Pouze chci říci, že jsem k dispozici všem těm, kteří si dělají obavy v této souvislosti, jsem ochoten o tom diskutovat. A nakonec, pokud je o e, příjmy z rozpočtu, komise tvrdí, že toto roste. Ale já to naprosto nezdílím, tento názor. Já si myslím, že je to pouze taková maska a my toto musíme demaskovat. Takže v tomto kontextu bych chtěl komisi požádat, aby nám vysvětlila jednotlivé aspekty, jakým směrem se bude ubírat, protože když jsem si přečetl tento dokument, nějak mě to neuspokojilo a nejsem schopen tam některé aspekty dešifrovat. Nakonec ještě tři poslední aspekty, paní předsedkyně. Je mi jasné, že tento eh, program je obětí různých obtíží. Za prvé, jsem překvapen a chci také vás poprosit, abyste to sdělili paní komisařce. Jsem překvapen tím, že paní komisařka tady vůbec není. My jsme se tady sešli proto, abychom jednali s osobami eh, z této oblasti, ale i komise by tady měla být zastoupena. Je to opravdu obtížné finanční období, situace je závažná a já si myslím, eh, že by tady tedy měla být. Za druhé, chci říci, že se obávám snižování prostředků a to bude pouze zamaskováno tím spojením obou pólů kultury a média a to nemůžeme podpořit. Nejsem hloupý. My víme, proč je situace taková, jaká je. Jde prostě o to, že v rámci eh, komisní administrativy existuje mocenský boj mezi těmi dvěma póly a já bych opravdu chtěl eh, vyzvat paní komisařku, aby toto ukončila. Buď aby to ukončila, nebo změnila personál tak, aby si zajistila pořádek. Komise by si měla zajistit pořádek v řízení veřejných financí, neměl by se tam jednat o takovéto mocenské boje. A za třetí, a to bude poslední bod, chci říci, že toto uniká legislativnímu orgánu. Všechno, co se týká akcí, činností, nebude v legislativním aktu. To znamená, že každý v podstatě bude moci tajně dělat to, co chce. Bude tam taková kouřová clona a ta bude naprosto bez kontroly. Takže my, nemá, my nemůžeme toto přijmout. Děkuji, paní předsedkyně. Merci, monsieur Cavada. Děkuji, pane Kavado. To bylo přísné, pan Kavada říká ne, bylo to realistické. Já s tím nemám problém, prostě mě znáte, říká paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, když se bavíme o tom, že vlastně nevíme přesně, jaké financování dostaneme, to je aspekt, který zatím neznáme. A z toho důvodu bychom se chtěli zaměřit na tento rozpočtový aspekt. Opravdu potřebujeme vidět, kolik přesně dostaneme, kolik procent a proč. Přesná čísla um, prostě dostaneme později, zatím je ale ještě nemáme. Engeladen. Eh, paní Vasiliu jsme nepozvali, protože zde máme slyšení s odborníky. A dámy a pánové, kteří jsou zde za komisi Přítomní dnes, jsou ti, kteří pracují na tomto programu. Já jsem si jista, že paní Vasiliu na tom programu nepracovala, to není úkol komisařky. Samozřejmě komisařka si musí zachovat pokud možno zdravý rozum, to je samozřejmě pravda, ale eh, tento program bude se rozpracovávat i dále a s paní Vasiliu jistě budeme moci hovořit například na podzim. Teď tady máme lidi, kteří tak říkajíc drželi pero, když se tento návrh psal. Takže děkujeme paní, pane Kavada, teď paní Triple. Děkuji vám, Doris. Komise formulovala eh, iniciativu tak, že tím novým programem Creative Europe chce dále rozvíjet eh, program kultury podle cílů EU 2020 jako konkurenceschopnost a další oblasti. A teď se podíváme, jestli tento, na, te, eh, to, tento předpoklad opravdu platí. Já si myslím, že ta kritika zde nepochází z toho, že ten sektor by byl nějaký ignorantský nebo nerozumný, je to z toho, že ty návrhy jsou nejasné. Děkujeme proto všem odborníkům za jejich projevy, ehm, protože eh, většina z nich odmítá tu kombinaci těch programů, ale zároveň říká, že je potřeba podívat se v této věci na to, jak to má být skombinováno a samozřejmě všichni zdůrazňují to, že ten tržní aspekt nezmí být aspektem určujícím v oblasti kulturní. Pakliže by to tak mělo být, nelze s tímto navrženým eh, průběhem souhlasit. Samozřejmě eh, ne, neříkám, že eh, hospodářství je špatná věc. Samozřejmě kulturně hospodářský aspekt v Evropě musí prospívat, ale ne na úkor kultury jako takové. To musí být to základní sdělení, pakliže se máme zabývat eh, kulturním programem EU pro příští finanční plánovací období. Já bych ráda odkázala na konferenci UNESCO pro kulturní rozmanitost. Tam se to neustále zdůrazňuje kultura má tržní aspekt, to samozřejmě, ale kultura není jenom zboží. Takže jde o to, jakým způsobem si nastavíme pracovní prostředí, abychom pak mohli dále pracovat, protože jde o výměnu, o mezikulturní dialog, jde o to dosahovat lidí a jak si je donucovat k tomu, aby byli e, sami kulturní. A proto mi vadí ten pojem audience building, vytváření publika protože to vůbec neznamená ten empowerment, to eh, jaksi splnomocnění a eh, znamená to vlastně, že lidé vůbec nebudou muset zasahovat do těch kulturních programů. Ale to nechceme, my nechceme jenom vytvářet tupé obecenstvo, že ano. A teď mi dovolte položit jednu rozhodující otázku. Pakliže se shodneme na tom, že nám jde o kondicionalitu toho tedy netržního prvku kulturní sféry a že i malé projekty mají být nadále podporovány, tedy nejenom v oblasti kulturně hospodářské, tak se teď eh, vrátím k tomu, co říkala paní Vasiliu, že chceme ofenzivu, že chceme víc peněz, eh, což samozřejmě podporujeme, pokud se nám to podaří. Ovšem, teď zde máme v radě situaci, že osm čistých plátců Eh, chtějí krátit příští eh, víceletý finanční rámec o 10%. A pokud se to stane, a to je teď má otázka na komisi, na její zástupce, tak hrozí, že rozpočet pro kulturní programy nebude, a to ještě dlouhou dobu, stoupat tak, jak by si paní Vasiliu představovala. A pokud by se to mělo stát, já doufám, že se nám to podaří odvrátit, ale to nevíme. V případě, že by se to stalo, co znamená uh, to možné krácení pro kulturní program, pro tedy rozdělení peněz mezi kulturní programy a creative industries, mezi ty kreativní sféry kulturní scény. Můžete nám garantovat, že nedojde ke krácení kulturních hodnot? respektive že ten kulturní program nebude příliš zasažen. Já na to potřebuji jasnou politickou odpověď, jinak to nebudu moci politicky zhodnotit, ten návrh komise. Děkuji. Děkujeme vám, říká paní předsedkyně. Takže to bylo naše společné mění velice dobře vyjádřené. Pan Skuria má slovo z Itálie. Děkuji, paní předsedkyně. Já dnes budu domů odjíždět spokojeně, protože slyšel jsem všechny čtyři experty a mám tedy pocit, že jsem byl z kulturního hlediska obohacen v této souvislosti. Vyslechli jsme si některé velice zajímavé věci, podrobné příspěvky, které nám určitě pomohou v příštích pracích. Měl bych jednu stručnou otázku. I když už někteří na to naráželi, někteří ostatní kolegové, já si myslím, že program Kultura, zvláště v souvislosti s médií, se musí velice podrobně zaměřit na to, jak tam budou ošetřeny nebo zapojeny nevlá- neziskové organizace. Nechceme se tady zaměřovat pouze na komerční úspěch, tím by se totiž vyloučili další subjekty ze hry. Z toho důvodu bych chtěl experty zde přítomné poprosit o radu. Jak se můžeme ubírat takovýmto směrem? Dále by mě zajímalo, jaké riziko hrozí eh, v programu komise, tedy to, že tento sektor nebude dostatečně chráněn. Dobře, děkuji. Teď eh, Petra, eh, paní Kamareva z Německa. Ano, děkuji. Já nechci opakovat to, co říkali kolegové, já se k tomu pouze mohu připojit k těm otázkám, které zde zazněly, ale dovolte mi jednu konkrétní otázku na naše odborníky, pokud jde o tedy složení, skládání těch národních agentur, protože se zde objevuje kritika, Eh, například v souvislosti s mediadesky nebo kulturními kontaktními body a jejich případnému složení do jednotné, do jediné agentury, protože to jsou velmi různorodé oblasti, které mají být zpracovávány těmi samými lidmi. Má to vést k synergiím, já si to nedovedu moc představit. Já si myslím, že u toho u nějakého malého projektu kulturního se musí zkrátka pracovat jinak než u projektu obrovského. Eh, ráda bych tady znala váš názor na toto, jestli to je tedy opravdu dobrý nápad to združovat a pokud ano, jaké podmínky musíme splnit, a nebo respektive jaké podmínky musíme vytvořit my z naší strany, aby to dobře fungovalo eh, pro ty eh, žadatele o podporu. Aby tedy malé projekty eh, nepropadly tou sítí a nedostali podporu žádnou. Děkuji. Dobrá, děkuji vám mnohokrát. Teď to tedy zase přehodíme eh, na druhou stranu my si musíme vyslechnout dvě zbylé instituce a pak dám slovo eh, opět odborníkům. Souhlas? Takže pan Kristensen z dánského předsednictví, prosím. Tak for formand. og jeg vil tale dansk, når jeg nu har mulighed for det. Děkuji. Budu hovořit eh, svým mateřským jazykem, vzhledem k tomu, že mohu. Děkuji expertům za mnohé a velmi zajímavé příspěvky a otázky, které tu zazněly. Z mé strany na to zatím není žádná zásadní drastická reakce. Slyšeli jsme otázky, obavy, které zazněly i v rámci rady. To je vše, co chci říci v tuto chvíli, protože já nemám připravené vyloženě otázky na eh, odborníky, ale pokud jde o to, na co se eh, ptali poslanci a poslankyně, tak já se těším na reakce, na odpovědi a možná, že až vyslechnu ty odpovědi expertů, tak eh, to bych k tomu ještě něco poznamenal. Děkuji. Takže za komisi, prosím, děkuji vám. A dovolte mi prv, nejprve položit otázku, na kterou jste chtěla, abych zareagoval e, rovněž na konci, to bude vlastně jediná, jediná prezentace komise. To je samozřejmě e, otázka, samozřejmě je to možnost, eh, abyste reagovali na otázky odborníků. Já jsem myslela, že byste tady třeba jako reagovali nejdřív, aby na vás třeba experti potom mohli reagovat potom, protože vy samozřejmě můžete hovořit samozřejmě kdykoliv v budoucnosti, protože odborníci tady jsou jenom dneska, ale vy tu budete za měsíc pořád, takže jsem vám chtěla dát možnost promluvit teď. Děkuji. Já bych začal reakcí, když bych trochu hájil komisařku Vasilio. Ona nemohla přijít, ale ráda by přišla. Přišla bezprostředně eh, po přijetí tohoto programu. Tady byla tehdy v listopadu 2011. Já myslím, že mohu za ní hovořit a říct si, že je připravena. Kdykoliv bude požádána eh, parlamentem, aby jsem předstoupila a hovořila. To je jeden velmi důležitý prvek který stojí za vyjasnění. Za druhé, program Tvůrčí Evropa není program tvůrčího odvětví. Komise tady nenavrhuje žádný eh, program tvůrčího odvětví, ale hovoří o tvořivosti. Jinými slovy hovoříme o tom, co říkal eh, například Radu, to jde až k Aristotelovi. Je to o tom talentu, o tom diamantu, který v sobě všichni chováme. To je to pos, pol, hlavní politické poselství Evropské komise směrem k parlamentu a k radě, ke všem evropským občanům. Že Evropská komise chápe význam talentu a kreativity, které se v Evropě nachází a myslí si, že tvořivost která je z našeho hlediska propojena přes kulturu, eh, přes vzdělávání a z výzkumného hlediska přes Horizon 2020, že to jsou základní, eh, zásadní strategie na překonání krize. Já jsem proto eh, pyšný na to, že komise předložila tento moderní, na budoucnost orientovaný program. Takže prosím, musíte chápat, co za tímto programem Creative Europe vlastně je. Je to právě to, abychom vytříbili mysl a, a abychom trochu zjemnili lidská srdce k tomu, abychom měli inkluzivní růst. Musíme mít bystrou mysl eh, k tomu, abychom měli růst, který bude inteligentní. A tady právě máme program, který vychází vstříc výzvám evropské krize. Je to program, který vychází vstříc potřebami, že byly popsány eh, strategie EU 2020. To je přesně to hlavní zaměření, podstata toho programu. Není to program jenom o ekonomice, ale neměli bychom eh, rozhodně váhat a neměli bychom, eh, měli bychom si uvědomovat, Rado zmínil všechna ta čísla, ty hodnoty, je to důležité poselství, ale kultura je tu proto, aby mě přinášela určité bytostné hodnoty, aby zajistila růst, udržitelnost a inkluzivnost našich společností. Takže je to politické poselství a toto politické poselství nemůžeme vysílat e, na základě několika programů, několika právních základů. Musíme mít jeden základní vstupní bod. Já souhlasím s tím, co řekl na pan Karuso. Máme tolik těch tabletů a smartphonů, ale přesně se distribuují e, nejenom filmy, ale také hudba, obrazy, literatura, kulturní dědictví a tak dále. Čili to jsou ty výzvy, kterým čelíme. Proto tyto důležité prvky programu eh, dáváme dohromady, protože eh, stojí vlastně před stejnými výzvami, jak tady zaznělo, ta digitální výzva byla jasně identifikovaná v hodnocení dopadu. Další prvek, který již je ve smlouvě. To je mezikulturní dialog. Ta rozmanitost kultury. Proto máme celkový cíl programu podpora diverzity. Jak můžeme říci, že tento program propaguje ekonomiku, eh, pokud máme, jedině když máme dva cíle, které jsou v rovnováze. Čili toto je to východisko a bylo byl velkým nepochopením chápat Creative Europe jako jakousi politiku, jako jediný politický strategický dokument komise. Existuje jasně definovaná politika, kterou schválili všechny členské státy, včetně, včetně německých spolkových zemí. A to je agenda, agenda 2007 pro kulturu. Tato agenda je následována platformami občanské společnosti, členskými státy prostřednictvím otevřené metody koordinace. A toto všechno, co jsme zajistili od roku 2007, směřuje k novému nástroji. Musíme chápat, že Creative Europe je jeden z mnoha z celého spektra různých nástrojů. A jak bylo správně řečeno několika experty, máme IPR, máme otázky copyrightu, které přímo nesouvisí s Creative Europe, regionální rozvoj, externí vztahy, sociální rozvoj, vzdělávací programy a proto musíme respektovat princip subsidiarity, ale také zásadu komplementarity. Proto nemůžeme navrhnout program, který se zaměřuje jenom na a vzdělávání. Ale máme vzdělávací program, ale nemůžeme navrhnout jenom program, který Eh, posiluje občanství, protože máme program občanství, to je jasné, je primární zodpovědností komise, aby navrhovala nástroje, které jsou komplementární. Ale my eh, naprosto chápeme, a tady souhlasím s panem Zimmermanem, že kultura a vzdělávání musí být naší prioritou. Ale každopádně toto je část, která je víceméně ošetřena Eh, programy celoživotního vzdělávání a také budoucími vzdělávacími programy. Proto tady máme mediální eh, způsobilost eh, a další programy. Všechno, čím se snažíme posílit tu vzdělávací část, otevření myslí, tak, abychom zpřístupnili kulturní obsahy nově, novému publiku ale musí v tom vždycky být ten vzdělávací aspekt. Takže eh, ziskové nebo neziskové organizace, malé, velké, jak to s tím je? Měli bychom vycházet se reálných čísel. Podívejme se na malé organizace. V současné době náš program podporuje 55 organizací, které mají méně než 11 zaměstnanců. Takže jaké pak velké projekty? Jak můžeme říct, že podporujeme jenom velké organizace? A není žádný, žádná změna tohoto přístupu ze stávajícího programu na budoucí. To je přesně, co potřebujeme. To je přesně, co chceme. A průměrná úroveň našich dotací, které dáváme, představuje několik desítek tisíc eur. Takže my jsme si naprosto jasně vědomi, že Evropa se stává z malých organizací a mikroorganizací. To platí i pro finanční nástroje. Když se podíváte na finanční nástroj, tak vidíte, že je otevřen pouze mikropodnikům, malým a středním podnikům. Velké nebudou mít k tomuto nástroji přístup. Toto vše jsou prvky, které jsou naprosto zásadní. Uvedu příklad. Proč potřebujeme flexibilní nástroj? V roce 2008, jak si, si jistě vzpomínáte, jak těžké najednou bylo pro malé, eh, život pro malé kulturní evropské organizace. Několik baltských států, země ve, ve střední a východní Evropě, kde kulturní organizace zmizí, trpí eh, rozpočtovými škrty v oblasti kultury takže jsem zvolal zasedání eh, výkona agentury, abychom se podívali na náš právní základ. Jaký byl výsledek? Můžete říct, ano, jistě byrokratický přístup komise. Nemohli jsme dělat nic, protože právní základ nebyl dost pružný k opatřením na podporu těchto organizací cílenými kroky. Před několika lety jsme neměli Facebook ani YouTube. Neměli jsme sociální média. A teď se připravuje něco, co by mělo jít na rámec roku 2020. Jestliže program skončí v roce 2020, budeme ještě několik let podporovat projekty, takže řekněme za 10, 11, 12 let, teď se formují ty budoucí výzvy, to znamená, musíme spolupracovat v duchu eh, rozvoje strategií. Musíme si uvědomovat tu příležitost, kterou tady máme a využívat tento malinkatý rozpočet, který máme, který je eh, opravdu jenom kapkou v moři. Je to taková akupunkturní jehla, eh, kterou eh, můžeme maximalizovat evropský kulturní potenciál pro lepší budoucnost Evropské unie. Děkuji vám. No, víte co, já si nejsem tak úplně jistá, jestli jste nám odpověděl. No, ale eh, nechme toho. Eh, hovořit o tom budeme moci ještě dlouho. Teď bychom snad možná mohli dát ještě slovo panům odborníkům. Začneme panem Cimrmanem. Děkuji, paní předsedkyně. Zaznělo několik otázek, několik podnětů. Já se pokusím vypíchnout to, co je pro mě nejdůležitější. Všichni experti zde eh, vyjádřili svou obavu o to, když se tyto programy sloučí, že ty oba ty, ty obě sféry budou trpět. Nejde o to, že by utrpěla jenom jedna větev, řekněme, ale naopak to bude všeobecné utrpení. To, co vy jste paní pak říkala, eh, je, myslím, velice dobré. To znamená, eh, je potřeba zaměřit se na rozpočet. To je to nejmenší, eh, na co se aspoň můžeme podívat. My jsme jednoznačně pro, aby do těchto programů proudilo více prostředků. To je samozřejmě naprosto jasné. Mě trošičku jímají obavy o to, že tyto nástroje financování, pokud jde o rozvoj těchto programů, jsou velmi, velmi nejasně pojmenované. To by mohlo být to, co nám později způsobí problémy, když nakonec budeme mít méně prostředků, než bychom si všichni přáli. Protože když tento nástroj financování bude prosazen, bude to v podstatě úplně nový element těchto programů, a nebude vůbec jasné, jakým způsobem máme používat e, finanční prostředky pro stará média, řekněme, nebo pro staré kulturní programy. A to by bylo, myslím, velice, velice obtížným předpokladem pro další naši práci. Je proto potřeba zde vytvořit eh, jasné prostředí, jasné vysvětlení, jak ty programy budou fungovat. Eva se ptala na programové struktury. Eh, ty culture contact points, ta kontaktní místa, jsou daleko více než nějaká poradenská struktura, jakým způsobem žádosti vyplňovat, když žádáte o prostředky z EU, ale naopak, a to je, myslím, velmi eh, úspěšné, eh, tak jak to vidíme, Jde o to, že eh, se umělcům dávají k dispozici malé struktury, v rámci kterých nacházejí možnost pro spolupráci Eh, když například nějací umělci neměli žádné spolupracovníky na mezinárodní uměry, tato síť jim pomohla je nalézt. Takže to bylo vlastně to akta aktivní práce na evropském porozumění, takže to šlo daleko nad rámec nějakého klasického poradenského úřednického aparátu ti, kteří do těchto kanceláří přicházeli, to znamená umělci a umělkyně, nebyli orientovaní na trh. To vůbec tak nebylo. Já si vůbec nejsem jist, jaké výsledky z tohoto konkrétně budeme mít. Eh, když eh, tyto, tato kontaktní místa budou společná i pro oblast médií. Samozřejmě my si můžeme představovat a říkat si, že všechno bude tak jako doposud a všechno bude stále dobré a může to tak klidně být, ale ty obavy tu jsou a jen tak sami od sebe nezmizí, protože existuje možnost, že vznikne situace, která bude velmi negativní. A to je i konec konců i kritika, kterou vyjádřilo mnoho europoslanců a europoslanky. Kdyby to v tom návrhu bylo popsáno jasněji, eh, došlo by k tomu, že bychom vůbec neměli mnoho obav, které máme a mohli bychom jednat trošku uvolněněji. A tadyhle pan kolega jmenoval už také několik bodů v této věci. Eh, ono, jsou to různé pojmy a můžeme, musíme s nimi eh, různě zacházet. Kreativní ekonomika je něco jiného než podpora kultury. Tady hovoříme už o tržním hospodářském elementu, kde se očekává příjem, očekává se zisk a proto to je něco úplně jiného. To neznamená, že e, všechny kulturně hospodářské prvky kulturní sféry budou ziskové, to vůbec přece ne. Ale když o tom takto budete hovořit, tak už je to konkrétní způsob nahlížení skutečnosti. A dobře, já chápu, že to je pozitivní oblast, která se hodně rychle vyvíjí, ale je to a priori orientováno na zisk a musíme to odlišit od toho, co na zisk orientováno není. Musí zde být možnost, aby existovala oblast, která bude podporována, ale kte, od které se nebude zisk očekávat. A priori. Právě proto zdůrazňujeme ten aspekt neekonomický v oblasti kultury. Ono nám bohužel nepomůže, když se řekne, že tento program je nastaven na eh, strategii EU 2020, ale to je přesně to, o čem já mluvím. To je přesně ten zdroj mých obav, protože hovoříme stále víc o hospodářství, o ekonomice a stále méně o kultuře. A to samozřejmě platí pro to téma kulturního vzdělávání. O tom jsem mluvil já. Máme programy celoživotního vzdělávání a tam kulturní vzdělávání vůbec není. Nemá tam místo. A právě proto je důležité, aby to bylo součástí kulturního programu, aby si tento program vzdělávací také našel své vlastní místo na slunci. Eh, faktem je, že tato diskuse, do které jsme teď vstoupili, je velmi, velmi předčasná je daleko před samotným bodem implementace eh, této legislativy a proto je zde obrovská příležitost pro to všechno napravit. A samozřejmě považuji za důležité, aby zejména v situaci, kdy máme malý rozpočet, bylo jasně řečeno, na co jednotlivé programy jsou. Pokud tyto programy budou mít jasné nasměrování, jasnou ideu, když budeme mít programy pro kulturu, a pro média, nebo to bude jeden společný program, tak samozřejmě bude úkolem občanské společnosti ve všech členských státech EU, eh, aby apelovali na své vlády, což samozřejmě platí i pro eh, Německou kulturní radu a Německou spolkovou vládu. A tyto společnosti, tyto spolky musí říkat, je potřeba, abychom nezapomínali na kulturu, abychom ji neopomíli. Dobrá, děkuji. Teď Pan eh, Michal Niano, eh, omlouvám se za výslovnost. Milajano? Řekněte mi, jak se vyslovuje vaše jméno, prosím. Každopádně máte slovo. Ano, děkuji. Já bych se chtěl vrátit ke dvěma aspektům. První věc už tady zazněla, zaznělo to mnohokrát, ale nikdy to nestačí. Chci říci, že je mi dnes obrovským potěšením to, že vlastně náležíme do jedné rodiny. Já jsem na začátku měla trochu strach, musím vám přiznat eh, pravdu, ale teď jsem opravdu velice šťastný, jsem spokojen s tím, že všichni mluvíme stejným jazykem. Takže ještě jednou zopakuji v podstatě to stejné. Rozhodně nesmíme v té rozpočtové části být příliš vágní, a to z celé řady důvodů. Jednak jde o to, že terénu, tedy my, aktéři, scénáristé, producenti, režiséři eh, a další, všichni tito aktéři přímo v terénu, jsme si zvykli na jednu věc. Zvykli jsme si na to, že existuje dynamika v kulturní oblasti. Nám se podařilo přesně uh, identifikovat rozpočet a také strany, se kterými jednáme jednáme. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že se jedná o lidské vztahy. I když to řeší různé instituce, přesto eh, je tam tento aspekt velice důležitý. Musíme se tam sami mezi sebou identifiko- identifikovat, musíme všichni spolu jednat jasně stejným jazykem. Takže Někdo, kdo bude jednat s někým dalším z jiné oblasti, kdo nechápe žádost, nej, není schopen mu říct, zda zůstávají ještě nějaké prostředky v rozpočtu či ne a tak dále, tak toto může úplně zabít celou tu dynamiku. Může to narušit proces, ehm, zkomplikovat ehm, tyto aspekty a tím pádem by došlo ke spoždění. Potom tady zazněla ještě další zajímavá otázka. Jak zařídit, abychom nezáviseli na trhu? To je velice známá otázka, která už existuje dlouho a jde o to, co je vlastně komerční ehm, umění a co je takzvaně čisté umění. My ve Francii jsme nalezli uh, rovnováhu jak je tomu vždycky v životě a v historii lidstva, jde o to, že jsme řekli, ti, kdo musí podporovat kulturu, jsou oba tito aktéři. Protože z toho potom těží e, jednak podniky a jednak občané. Takže musíme vytvořit systém, e, který existuje například ve Francii, je to tam e, nazýváno fond soutien, podporný fond. A jde o to, že když například to si někdo koupí lístek do kina, tak 18 z toho, co platí, eh, půjde na určitý účel, ať už se jedná o malý či velký film. A vždy se tím podpořuje tedy vnitrostátní kreativita. My tedy velice rádi eh, přijmeme všechny typy filmů, všechny aspekty, aktéry, ale musí se účastnit na vytváření evropské kulturní rozmanitosti. Dále ve Francii probíhá velice zajímavý a vyvážený dialog mezi soukromým a veřejným sektorem. Filmy a celá audiovizuální technika je často financována oběma těmito aktéry, obou oběma těmito uh, stranami a to také vede k rozmanitosti. Potom ta otázka kvót je velice zajímavá. To je věc, kterou nerespektují všechny e, země, ale pokud je o televizní kvóty, například my se nacházíme v kontextu digitální revoluce a všichni noví aktéři, kteří sem přicházejí, kteří chtějí využívat tohoto skvělého evropského trhu, ale někteří z nich zároveň nechtějí nic výměnou za to dát. Chcou, chtějí um, chtějí eh, si zajistit pozornost Evropanů a tak dále, ale pokud tomu tak je, musí také pochopit, že my máme naše vlastní pravidla. Musí pochopit, že my jsme ochotní všechny tyto vyhledávací programy, eh, servery přijmout zde u nás, ale pokud tady chcou něco brát, také musí něco dát výměnou. Takže toto je velice zajímavá a naléhavá otázka. Musíme se zamyslet nad otázkou kvót. Můžeme říci, že náš trh je otevřený, ale pokud do něj chcete vstoupit, musíte zase vy podporovat eh, některé aspekty u nás. Musíte přispívat k naší kultuře a musíte podporovat její obrovskou rozmanitost, protože v tom spočívá naše největší bohatství. Je tady také věc, která se nově objevuje, je to takzvaná smart televize, protože smart televize zavádí takovéto kvóty, stejně jak je tomu například u francouzských kanálů, TF1 a tak dále, a toto může přispívat k vytváření nových děl. Velice dobře to probíhá, eh, nebo to funguje na ekonomické úrovni, takže Spolu s touto Smart TV budou existovat eh, další aktéři, kteří k tomu budou přispívat a potom tam budou zase neevropští aktéři, kteří tam přispívat nebudou. Já myslím, že mm, pokud je o konkurenci, tam to tedy nebude eh, rovné, ta situace. Musíme tedy jasně říci, že ti aktéři, kteří chci, chtějí využívat této evropské many, se na ní také musí účastnit. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo pan profesor Hesmondalk. Dalk. Děkuji vám. Chci poděkovat všem, kteří se vyjádřili, chci poděkovat za některé velice zajímavé příspěvky, které reagovaly na dnešní diskuzi. Já se pokusím odpovědět přímo na některé konkrétní otázky, pokud dovolíte. Ne, to není možné, protože jiní nemohou mluvit, Takže začal bych tím, co říkala paní Tirpuls. To je velice důležitý aspekt. Jak odůvodnit eh, pokračující financování do uh, umění a médií? Jak zajistit růst v této obtížné ekonomické situaci? Já si myslím, že mé stanovisko je následující. V podobném období, jako je to nyní, se lidé vždycky budou obracet na hospodářské cíle. A vy sama jste identifikovala, jaké ty náklady tady budou. Jde o, konkrétní, jde o konkrétně eh, o to, aby tyto eh, lidské činnosti přispívaly také k hospodářským cílům. Nicméně já myslím, že způsob, jak toto nejlépe odůvodnit, tak nejlépe odůvodnit pokračující dotace, eh, je ten, že bychom použili argumenty ekonomistů proti těm e, ekonomizujícím zásadám. Mluvíme tady například o problémech radikálních selhání trhu, to jsou problémy, o kterých jsem se chtěl stručně zmínit a vysvětlit. Jsou tady některé vracející se rysy kulturní produkce, tedy eh, v rámci tržních podmínek, které prostě u lidí nefungují. A politiky se těmto aspektům právě musí věnovat. K tomu, co říkal pan Skuria, to je také velice důležitá otázka, jak budeme chránit kulturní sektor pragmatičtěji. Jak chceme chránit ty menší skupiny, menší aktéry? Já se domnívám, že otázka těch media desks je důležitá, tedy těch eh, bodů, které fungují v celé Evropě a jde vlastně o eh, sloučení media desks a kulturních informačních bodů. Já se nestavím úplně proti této myšlence, ale snažil jsem se ve své prezentaci upozornit na to, že musíme jasně uznat, že tyto dva aspekt, tyto e, dvě různé strany jsou úplně jinak nastavené. Pokud by v těchto dvou eh, věcech byla pouze jedna osoba, bylo by velice obtížné tam skombinovat ten eh, komerční a neziskový sektor. To znamená, že tam musí fungovat nějaký tým, předpokládám, že to tak bude. A ten tým, nebo musí existovat záruka v tom, že tyto týmy budou kombinovat různé eh, odborné znalosti, znalosti a zkušenosti, různé kontexty. Já myslím, že se to také týká další otázky, která tady zazněla. A nyní bych se stručně eh, vrátil k tomu, co zmiňoval zástupce komise. Konkrétně jde o tu myšlenku, že se nejedná o program tvůrčího odvětví, ale spíše se jedná o kreativitu. Já chápu to, co říkáte. Je pravda, že eh, velká část tohoto programu se netýká pouze tvůrčího odvětví, ale já jsem se ve své prezentaci snažil si následující věc. Ta retorika která je obsažená v eh, tom programu, připomíná, že takto postupujeme už 20 let, že se toto využívá eh, různými vnitrostátními kulturními politikami. A já si myslím, že toto se nás týká, protože to, k čemu někde došlo v některých eh, kulturách, například včetně Británie, týká se to těch eh, aspektů kreativity a ekonomické hodnoty kreativity, tedy tyto aspekty potom vedly k eh, konkrétnímu financování. Nicméně řada osob, které působí v neziskovém sektoru, mají pocit, že nebo jsou, jsou zklamáni některými požadavky, protože to není v souladu s tím, jaké mají oni pocity, s tím, jak oni si myslí, že přispívají k této oblasti. Zástupce komise má pravdu v tom, jak říká, že program Kultura přispěl také k menším organizacím. Já myslím, že to číslo, které tam zaznělo, bylo 55 55 celkového financování jde podnikům a institucím, které mají méně než 11 zaměstnanců. To je pravda a to je pozitivní. Ale otázka je, zda tomu tak bude i nadále. Pokud nezajistíme dostatečnou ochranu, pokud nezajistíme, že uh, různí aktéři mají nerovný přístup k tomu financování. Já to totiž chápu následovně. Komerční podniky budou mít přístup jednak ke části kultura a části média, také samozřejmě k té části dlouhodobých záruk, ale ty neziskové organizace, neziskový sektor mu bude mít eh, pouze omezenější přístup k celkovému rozpočtu, takže v tom spočívá ten problém. A ještě jedna věc nakonec. Toto se týká malých a středních podniků. Ale nesmíme zapomínat na to, že středně velký podnik v oblasti tvůrčího odvětví může mít poměrně velké pravomoci, velkou moc, protože všechny ty neformální uh, vazby, komerční vazby, které respektive všechny ty vazby, které mají na komerční sektor, jim umožňuje lobovat. Tento typ podniků je opravdu velice mocný v oblasti lobbingu, právě například díky té bitvě, která probíhá za posledních 20 let eh, v oblasti duševních práv. Takže nesmíme zapomínat na to, že dokonce i v rámci malých a středních podniků existují takovéto, takovéto aspekty, takovéto přístupy k financování. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. A teď na závěr kolega Karuzo. Prosím, máte slovo. Grazie, signora Pak. Vorrei rispondere rapidamente a... Děkuji. Paní Pak? Chtěl jsem jen rychle reagovat na to, co řekla paní Kostá ohledně toho, jak vlastně lidé platí za platformy VOD. Ano, to je eh, průchodné, to funguje eh, ve Francii momentálně, to jak se snaží eh, ty velký, velcí hráči zabránit tomu, aby museli cokoliv navíc platit, tak eh, funguje vlastně tak, že oni jsou usazeni v Irsku nebo v Lucembursku, jenom aby unikli francouzské legislativě, která by je nutila platit určité procento svých příjmů nezávislému odvětví. Nebudu opakovat to, co opakovali další, je to, co už řekli další, co jsme slyšeli od, od expertů, například od Radu, nebo pan Kavada. Opravdu existuje určitá vůle mít tyto programy. Pokud budou eh, pod jedním eh, zastřešením, pod jedním deštníkem, tak eh, musí přesto si uchovat svoji svébytnost. Jistě mezi nimi mohou být určité synergie. A to, když uvažujeme o určitých křížových platformách, médiích, může to být online i offline, jak jsme viděli z pilotních projektů ve Švédsku kde jediný, jeden jediný produkt byl vlastně zároveň divadlo, hudba, tanec a ještě měl určitý komponent online. Synergie tohoto druhu e, jsou vítány. Ale musíme se postarat o to, abychom měli v tom programu větší jasnost. Dobrá, děkuji všem odborníkům. Řekla bych, že jste nám poskytli velmi dobrou podporu v našich snahách, protože e, zaznělo zde i mnoho filozofického, co si my sebou odneseme. A já jsem ráda, že vás zaskočilo, jak podobně vy a my přemýšlíte, přemýšlíme. E, teď je vaším úkolem přinést do svých členských států, že my jsme tady u nás lepší, než se o nás říká. Teď tedy mi dovolte stručné schrnutí a to bych ráda řekla i zástupci pana, eh, panu zástupci komise. Byla to moc hezká slova, ale substance chyběla. Vy jste na naše obavy nereagoval. Vy jste řekl to, od čeho jsme se obávali. Horizont 2020, ale tady nejde o Horizont 2020. Tady jde o kulturní program. A kulturní program musí mít dopady v jiných oblastech, to je jasné, ale tady nejde o horizont 2020 a já nehodlám věřit, že zde máme předsedu komise, který je vysoce kulturní člověk, že tento stejný člověk bude chtít úplně všechno zaškatulkovat do horizontu 2020. To prostě, to vám prostě nesežereme. Odborníci, vlastně úplně všichni, hovořili o tom, že část kulturní politiky se zabývá sítěmi. Musí jít o to, aby jednotlivci mohli dělat projekty jednotlivců, ale vy o tom vůbec nemluvíte, vy mluvíte o malých a středně velkých firmách, ale to je opět součást hospodářství. Já jsem proto, abychom podporovali ty malé, ale já nejsem, a to teď říkám o sobě, já říkám, že nejsem proto, aby Eh, počítačové hry byly také předmětem podpory. To je přesně trh, který eh, si kvete sám o sobě a já si myslím, že nepotřebuje naši podporu, ale to je má malá poznámka, já se tady nebudu rozčilovat, to mi za to nestojí. Eh, já si nemyslím, že to, co jsme slyšeli od vás, bylo přesné a konec konců i odborníci podstatě na tom neviděli žádnou moc přidanou hodnotu než, než ta slova. Já, ale jak říkám znovu, my nepotřebujeme uklidnění hezkými slovy, my potřebujeme přesnost. My potřebujeme rozpočet. Potřebujeme úvahu nebo respektive přesnější diskusy o tématu financování. Tento garanční fond, který potřebujeme pakliže chceme používat e, instrument financování, o kterém si já tak jako zběžně myslím, že může fungovat, tak ten garanční fond je přece součást našeho malého rozpočtu. Ten nám přece už na, na začátku ukousne dosti značnou část, kterou bychom třeba chtěli využít jinde. A pokud, ho, e, pokud nebude se využívat ten garanční fond, tak co se s, ní sta, co se s ním stane? E, ty přímé platby půjdou zpátky čistým plácům, nebo co se s těmi penězmi stane? Takže nejde pouze o oblast kultury. E, máme to zde i v oblasti vzdělávání například. Tam je to úplně to samé v bledě modrém. Takže ten financovací instrument, ten Eh, v zásadě vítáme, ale vůbec nevíme, jak mají pracovat. A o tom budeme muset ještě dlouze hovořit. Pak zazněla otázka, jestli eh, máme mít nějaký ty culture points a media points, eh, kontaktní místa združeně. To je velmi ošahavá otázka, o které bude potřeba intenzivně diskutovat, protože to jsou dvě úplně jiná kontaktní místa. A já bych si nepřála, abychom tady jedno nebo druhé z nich eh, jak si upostraňovali tím, že je združíme. Nad rámec těchto bodů budou existovat i jiné infrastruktury samozřejmě, ale pokud bude se objevovat nějaký efekt synergie nebo finanční synergie, to je úplně jiná věc. Já jsem velice ráda za to, eh, že vznikla ta kulturní kontaktní místa, protože mnoho lidí je využívá a myslím si, že by jejich združení s těmi mediálními kontaktními místy bylo obtížné, ale my o tom nebudeme diskutovat žádným definitivním způsobem. A pak si myslím, a to o tom už jsme mluvili, že, že skutečnost, že člověk na evropském měst, eh, trhu si může najít, kam má jít, aby, se, aby ošetřil na kultuře třeba do Irska nebo do Lucemburska, to je naprosto nepřípustné, to už nesmíme dovolit. Musíme apelovat na to, aby trh v této oblasti v Evropě byl opravdu jednotný. Samozřejmě máme zde problém, že nemáme harmonizovanou daňovou politiku, ale myslím si, že v této oblasti je jasně potřeba apelovat na vlády, konkrétně v Irsku a Lucembursku, aby tyto, uh, už tyto praxe nepovolovaly. V rámci uh, všeobecného zájmu samozřejmě musíme být optimističtí, musíme věřit v uh, eh, intrinzní lidské dobro a v uh, lidské dobro politiků, zejména, že ano. Hm. Ale alespoň je to otázka, o které musíme mluvit, musíme ji opakovat, aby se o ní vědělo. Takže uh, to, co jsme se tu dnes dozvěděli, je to, že všichni odborníci i odborníci z oblasti médií se zajímají o to, téma neziskových e, kulturních institucí. Aby tedy i tyto instituce nebyly opomíjeny do budoucna a aby i pro ně byl k dispozici nějaký ten segment toho koláče peněz, který máme. Teď ještě k tomu celkovému objemu. Samozřejmě my nevíme, kolik to přesně bude, ale je dobře, že komise říká, že to zvýší o 37% ten rozpočet, to je velmi dobré. A já si myslím, že až budeme vědět, kolik peněz celkem budeme mít, tak komise, rada a parlament budeme muset říci, ano, a teď chceme o 37% víc protože konec konců ten rozpočet byl malinkatý, takže to nikomu neuškodí, neuškodí to zemědělcům, neuškodí, neuškodí to strukturalistům ani nikomu jinému. Když si ukousneme o ten malinkatý drobeček více na to, abychom udrželi tu evropskou duši tak, jak má vypadat, že ano? A já chci za tuto iniciativu poděkovat všem kolegům, chci poděkovat všem odborníkům, kteří k nám přišli. Jsem přesvědčena, že zůstaneme v úzkém spojení, tak abychom společně mohli vypracovat s dánským předsednictvím a komisí kvalitní kulturní program a samozřejmě potom také s kyperským předsednictvím rady. Ehm Budeme o tom konec konců hovořit zcela jistě po zbytek letošního roku a e, tady se můžeme e, na ten daňový problém ještě jednou zaměřit. Děkuji mnohokrát všem za účast, končím tímto slyšení, e, prosím o potlesk pro naše pány odborníky. Teď se rychle dostáváme k bodu 11, přijetí rozhodnutí koordinátorů ze včerejšího zasedání. Eh, já myslím, že nikdo nebude protestovat. Eh, různé nemáme nic, bod 16. Eh, příští setkání 29. května ráno a odpoledne, takže to nebudou dva půl dny v různé dny, ale bude to jeden celý den. Děkuji a končím zasedání. Bitte, Ja, gib mir mal alles, ja.